Ladies and gentlemen. Dámy a pánové, dobré odpoledne také z mé strany. Mám to potěšení, že mohu předsedat prvnímu panelu, který se týká lidské důstojnosti a umělé inteligence. Dostalo se mi této cti, protože předsedám výboru pro právní záležitosti a tento výbor se mimo jiné zabývá také otázkami etických aspektů nových technologií. Jsem nesmírně rád, že v rámci článku 17 a dialogu, který se vede, zde tedy také za účasti paní McGuinness a také pana předsedy Tajányho můžeme v podstatě hostit zde tuto událost a zabývat se touto otázkou, která má v současné době velmi výrazný význam. Je tady otázka tedy umělé inteligence, která v podstatě bude sehrávat stále větší úlohu v našich životech. Máme tady opravdu vynikající panelisty a řečníky. Já je všechny vítám. Paní Praňsaková, která je vyučující na univerzitě ve Vídni a zabývá se otázkou umělé inteligence, ale také tedy nových technologií. Dále pan arcibiskup Tige, který zastupuje eh, zde svatý stolec a jeho radu pro kulturu. Potom tady máme pana rabína Efraima Mirvise, který zastupuje eh, hebrejskou kongregaci Commonwealthu. Potom tady máme pana profesora Petra Dabroka, který zastupuje německou protestantskou církev a pana Majka Floda, který se zabývá otázkami tedy humanistického přístupu v rámci skupiny Humanist International. A potom chci také uvítat paní Mady Delvo, která je členkou Evropského parlamentu, je tedy také členkou výboru pro právní záležitosti a je spravodajkou eh, otázek týkajících se občanského práva a eh, úprav, které se budou týkat robotiky. Takže v každém případě je třeba říci, že robotika a umělá inteligence mohou a musí být skutečně koncipovány tak, aby chránili důstojnost soběstačnost a také schopnost sebeurčení jednotlivců. A já bych chtěl zdůraznit, a to tedy cituji z té zprávy, že je třeba mít určité vodítko v etickém rámci, který bude skutečně prospěšný pro uživatele, který bude přispívat samostatnosti, soběstačnosti a který bude také v souladu s článkem 2 smlouvy o Evropské unii a který také bude tedy v souladu s listinou lidských práv v souvislosti s takovými kategoriemi, jako je otázka práva, spravedlnosti, důstojnosti, eh, také porozumění a vydávání tedy informovaného souhlasu pod tedy e, záštitou evropského práva, bez toho, že bychom stigmatizovali kohokoliv, aby skutečně každý mohl vyjádřit svou osobní odpovědnost, ale abychom pracovali také v duchu společenské odpovědnosti a abychom tedy pracovali s existujícími pravidly etickými a právními. Čili v podstatě půjde o to debatovat o tom, co to znamená tedy lidská důstojnost ve vztahu k umělé inteligenci a jakým způsobem v podstatě můžeme v podstatě právě využívat umělé inteligence tak, aby neutrpěla lidská důstojnost. Čili nyní dám slovo paní profesorce Prajnsakové na 10 minut. Prosím. Ano, děkuji mnohokrát. Vážení členové Evropského parlamentu, Dámy a pánové, je to opravdu pro mne velká čest, že se mohu účastnit této události a jak už jste říkal, zabývám se otázkou tedy politických věd, působím na Vídeňské univerzitě a chtěla bych se také zmínit v podstatě o tom, jakým způsobem tedy právě působí eh, ta skupina, která se zabývá etickými otázkami a využiji této příležitosti, abych také upoutala vaši pozornost k některým aspektům právě etických hodnot a e, umělé inteligence. Omlouvám se, že se k vám točím zády, ale bohužel tedy je to nutné proto, abych mohla používat mikrofon. Čili v podstatě ve chvilce, kdy zvedávám prst, tak by se měl tam objevit další dokument na obrazovce. Děkuji mnohokrát. A proč začínám tedy tímto dokumentem? Bylo to tedy uveřejněno v magazínu Forbes, kdy v únoru se zabývaly právě dopady umělé inteligence a digitálních technologií na mm, pracovníky v eh, prostředí nemocnic v Anglii a je tady skutečně otázka právě toho, zda ještě jsou zachovány jaksi určité základní hodnoty lidskosti. A myslím si, že to skutečně leží v rukou lidí a ta ruka tam tedy je také znázorněná na tom plakátku. Čili skutečně půjde o to, jakým způsobem tedy budeme jak si vytvářet eh, budoucí společnost Čili myslím si, že otázka, jakým způsobem, jak si nastavíme ty parametry, tam skutečně půjde o to, abychom jaksi tu lidskost neopomněli, abychom skutečně jaksi nenechali ty stroje převážit nad lidskými eh, aspekty a hodnotami protože nejde jenom o technologii, čili v podstatě jde o tu otázku, jakým způsobem právě chceme, aby umělá inteligence vypadala. Čili v podstatě, kdybych to měla teď více objasnit, v podstatě jedna z věcí, která tedy se týká regulace eh, ve vztahu k umělé inteligenci a co je tak velmi obtížné, je nejenom to, že je to založeno tedy na určité praxi a že se to používá právě i virtuálně ale že zde v podstatě není žádná jednotná univerzální definice pro umělou inteligenci. Čili někdo si myslí, že je to více science fiction. Čili v podstatě tady na tom eh, slajdu máme mm, v podstatě určité body, které odkazují na to, co to tedy skutečně může všechno znamenat, co všechno lidé si představují pod pojmem umělá inteligence. A jedna z věcí, je, že se to v podstatě týká všech technologií a že ty technologie spočívají právě i v těch materiálních, i v těch lidských aspektech a že je nemůžeme od sebe oddělovat, že je tam tedy ta technologie a je tam ten lidský přínos, jakým způsobem se používá. Čili v podstatě jde skutečně o to, že v každém případě, když mám například kámen v ruce a budu s tím kamenem třeba eh, nějakým způsobem opracovávat strom, tak už se dostávám do té roviny technologické, ale působí tam moje lidská síla zároveň na to. A teď, když se podívám na další průsvitku, tak musím říci, že v tomto kontextu a pan komisař Mladež o tom již velmi Eh, zajímavě pohovořil. Myslím si, že skutečně je třeba, že se musíme pokusit ukázat v podstatě na určité tedy zásadní pojmy, které jsou s tím spojeny a že tedy v podstatě jde o to, jakým způsobem my budeme tu umělou inteligenci vytvářet, jakým způsobem vytvoříme její obrysy. Čili já bych chtěla zdůraznit že jsme si zde vybrali tedy určité principy, že jak si v podstatě lidské bytosti nevnímáme jako bytosti, které by v podstatě byly zcela ideálně nezávislé. Nicméně jde o to, že chceme ukázat na ten vztah a na to, jakým způsobem v podstatě lidé na sobě závisejí a jakým způsobem v podstatě eh, samozřejmě na ně působí ta komunita lidská, ve které se pohybují, ale i samozřejmě další aspekty. A je tady otázka svobodné vůle, svobodné vůle lidských bytostí a je skutečně nesmírně důležité v této diskusi, abychom právě hovořili o soběstačnosti, samostatnosti lidských bytostí. To je tedy ta otázka druhého bodu. Čili v podstatě, jakým způsobem to vymezit, nepříliš to tedy omezovat. Pak další otázka je samozřejmě otázka odpovědnosti. To je ta trojka, to znamená, v podstatě nesmíme zůstávat jaksi v takové té uzavřené dichotomii jenom mezi osobním a veřejným zájmem. Ta otázka je mnohem širší. Pak je tady samozřejmě otázka spravedlnosti, rovnosti, solidarity. To je otázka tedy čtvrtého bodu. Čili v podstatě samozřejmě můžeme tady mít různé i záporné, jaksi praktické postupy, ale jde o to moci na ně poukázat a myslím si, že je to i samozřejmě důležité z hlediska demokracie protože tady právě ta otázka jaksi odpovědnosti vůči někomu má velmi eh, výrazný význam protože v podstatě my můžeme dnes uveřejňovat algoritmy a v podstatě je tady určitý závazek, že skutečně jde o to, že máme určitou odpovědnost vůči občanské společnosti a že ta sehrává velmi podstatnou úlohu. A bylo také řečeno v tom úvodu, že samozřejmě otázka algoritmu je důležitá, že je důležitá ta transparentnost, ale že je samozřejmě také důležité, co skutečně ty algoritmy potom dělají, jaké jsou jejich účinky. A že v podstatě to všechno tedy můžeme postihnout jedně na legislativní úrovni. Potom samozřejmě otázka tedy eh, ochrany údajů, otázka udržitelnosti a otázka umělé inteligence, která v podstatě nepřináší jenom problémy, ale také v podstatě se zabývá celou řadou věcí, které prostě nám po- mají pomoci do budoucna. A pak je tady samozřejmě otázka eh, schopnosti tedy skutečně nějakým způsobem to zvažovat, přemýšlet o tom, diskutovat o tom. A že tedy nemůžeme pouze říci v podstatě, že stačí jenom o tom nějak debatovat a nechat tedy ty věci volně běžet, že v podstatě z hlediska politiky Například tady v posledním vydání eh, časopisu Science eh, skutečně jak si vyšel článek, který byl inspirován tady eh, pracemi, které probíhají na půdě tohoto parlamentu. A teď bych chtěla v podstatě ještě zdůraznit tři otázky, které bychom neměli zapomínat. V podstatě to překračuje tedy ten rámec toho, co jsme zatím dokázali. Je tady otázka politické ekonomie, protože v podstatě jde o to, proč vlastně vzniká umělá inteligence. A myslím si, že v podstatě někdy se jí právě zmocňují monopolistické organizace, že v podstatě by se z ní mohl stát určitý nový leviatan. A že skutečně je důležité, aby lidé v podstatě si uvědomili, jakým způsobem nakládají s vlastní svobodou, jako to tom již hovořil Hobbes pro lidskou společnost a my jsme to už tady slyšeli v rámci otázky společenské smlouvy, je skutečně velmi důležité právě si uvědomit, že zde došlo k určitému posunu a že je třeba přemýšlet, jakým způsobem to můžeme právě postihnout na té úrovni práva a institucionálních postupů. Je to samozřejmě otázka etiky. Já tady samozřejmě nemyslím jak si nějakou takovou tu etiku, která by se týkala čistě postoje politických stran. Ehm, myslím tady skutečně na politickou etiku, která usiluje o to, že se má v podstatě přemýšlet o tom, jak má vypadat eh, dobrý, správný život, a že mm, se má právě zabývat otázkami spravedlnosti a vyváženosti ve společnosti. A pak je tady ještě otázka toho, že v podstatě v digitální éře, tak jak se tomu dnes říká, tedy mm, BDAI, to znamená tedy umělá inteligence ve spojitosti s big data, že skutečně je třeba si uvědomit, že poškození může někdy přijít i právě z toho, když nebudou data používána jaksi legálním způsobem. A že je skutečně třeba si uvědomit, že ta práce, která tedy dnes jak si na to téma probíhá, je právě zaměřena do velké míry právě na ty otázky jaksi legálního způsobu využívání Minulý týden v podstatě se tedy na toto téma objevila publikace právě týkající se pokynů, jaksi vodítek pro otázku etických eh, aspektů v této oblasti, to znamená tedy etika v oblasti umělé inteligence. A tím bych chtěla také uzavřít je tam zdůrazněna, že v podstatě je skutečně třeba mít ta vodítka etická a že tam právě mohou vznikat určité problémy, určité střety mezi tou průmyslovou sférou a tedy těmi použitími, ke kterým to potom vede ve společnosti. V každém případě vám děkuji mnohokrát za pozornost a doufám, těším se, že tedy nastane nyní diskuse. Thank you very much. Děkuji vám mnohokrát. A dalším Řečníkem, komu velice rád dám slovo, je Paul Tajk, katolický biskup eh, Pontifikální rady svaté stolice pro kulturu. Máte slovo na 6 minut, prosím pěkně. Eh, děkuji mnohokrát za tuto příležitost k vám pohovořit mm, eh, Toto je otevřená diskuse a reflexe, o kterou se s vámi chci podělit, není nějakým, nějakou odpovědí, ale reflexe k tomuto tématu. Nejprve bych chtěl velice ocenit práci skupiny na vysoké úrovni. Myslím si, že to je součást těch veřejných diskusí, které jsou tak vitální v současné době. Za druhé je to zároveň určitý závazek a výzva pro ostatní, aby se účastnili konzultací. Také je to otázka metodologie, třeba nalézt konzistentní jazyk a také se domnívám, že skutečnost, že tady eh, tak zdůrazňujeme etickou reflexi, etické uvažování může být velice nápomocné a má velký potenciál inkluze. Eh, Domnívám se, že tedy eh, tady ta diskuze se vydává správným směrem a poskytuje také možnost robustní hodnocení, které je nezbytné. Teď pár úvah k té etice. Jak chápeme etiku? je to něco, co eh, rozlišuje, co je správné a co je špatné eh, a nesprávné, ale jak se to rozlišuje, jak získáme mm, důvěru veřejnosti. Eh, všechno to lze používat také různým způsobem. Etika je více než kalkulování. Etika je také, co budeme dělat a za jakou cenu pro naši společnost. Proto já bych možná rád viděl větší důraz na svědomí, vědomí a osobní odpovědnosti jednotlivce, jak rozhodovat. Nejenom v takové běžné etice, ale také eh, v typu společnosti. Čili více zdůrazňovat osobní odpovědnost postojů jednotlivce eh, protože jsme tady měli individuální inženýry a technologi, kteří odmítli dělat určitý způsob práce, protože to bylo v rozporu s jejich vědomím. Myslím si, že chceme dospět k bohatému porozumění povahy toho, co děláme. Jak já je povaha života, který chceme vytvořit? Eh, jaká je naše vize jak chceme propagovat lidskou důstojnost a jak ji chceme rozvíjet. A v lidských právech můžeme najít takovou základu, na které můžeme začít, ale zpět k tomu porozumění také naší tradice. Lidé prostě se nesoustředí pouze na vyjednávání nějakých dat, ale takhle vězí ve svých tradicích. Jsme lidé Eh, sociální. Jsme lidé, kteří žijí ve společenství, kteří potřebují jeden druhého a proto je zapotřebí, aby tady existovala tato společenská smlouva. Musíme vytvářet společenství eh, spolu s důstojností a teď se také hodně hovoří o jednotě lidské rodiny, protože my všichni tady sdílíme stejný život a potřebujeme navzájem jeden druhého chápat. A poté několik zajímavých věcí. Jedna, právě jsem to řekl, je důležitá. Potřebujeme zdůraznit, a my to děláme v naší tradici, také skutečně ten dobrý smysl vědy a technologie. My musíme využívat náš rozum pro to, abychom objevovali svět, ale dávali to, v, dávali to ve prospěch budování dobra. Eh, rozvoj technologie, a o tom už se zmínil pan komisař, naše technologická kapacita někdy pokulhávala, někdy byla za etickou, protože se o tom tak neuvažovalo. Někdy eh, mm, hovoříme o technologických říších, o, mm, někdy o tom riziku, že jak si můžeme dělat všechno, co chceme dělat. A je třeba uvažovat o životním prostředí. A když se vytváří technokratické paradigma, technologické produkty vznikají v, určité socio, v určitém socioekonomickém prostředí, kde už existují určité priority. A velká otázka, která to panuje, je, jestliže náš svět už je teď charakterizován mimořádnou nespravedlností, mimořádnou nejednotou, nerovností, je tady určité riziko, že umělá inteligence se bude soustředit v několika málo rukou a poslouží to skutečně pro blaho všech lidí v tom širším slova smyslu. Máme tady také nerovnost jinde. Ale i demokratickou nerovnosti. Kdo může mít větší kontrolu a větší odpovědnost, kdo sdílí jakou judikaturu. A na závěr bych řekl, myslím si, že to je velice důležité nejenom z právní povahy, z etické povahy, ale prostě z povahy jednotlivce, který musí udělat svůj vlastní výběr. Děkuji mnohokrát. Thank you as well. Děkuji vám mnohokrát. Teď tady máme pana rabína Efraima Mirvise, eh, který je hlavním rabínem eh, společné židovské kongregace Commonwealthu. Děkuji mnohokrát, pane místopředsedo, vážené poslankyně, poslanci Evropského parlamentu. Dámy a pánové, dovolte, abych i já poděkoval za sorganizování této konference a je mi potěšením podělit se s vámi o určité úvahy z židovského pohledu. V 16. století Praha, eh, slavný rabín Maharal, vytvořil podle legendy slavného Goléma. Golém byl takovým robotem, který byl vytvořen z hlíny uplácané, e, z řek, e, která byla vzata z řeky. A když se dal určitý papírek do dírky, která byla na čele, e, začal fungovat. Ale podle legendy byl vytvořen golem, aby pomáhal, ale po určité době golem najednou začal jednat sám za sebe a vymknul se kontrole a začal působit škody společnosti a musel být eh, znehybněn. To bylo před pěti sty lety, kdy se vypráví tato legenda tady, kdy vznikla. Ale ono to souvisí s umělou inteligencí. Samozřejmě si vážíme modernosti a pokroku v technologie, která tak mimořádným způsobem ulehčuje život lidí, ale na závěr by mohlo dojít také k negativním projevům. Co je pro nás úplně nejdůležitější v celé Bible? Scholar z druhé kapitoly Genesis, to je kniha generací muže, jak Boh vytvořil, Bůh vytvořil muže toto je velice významné ze dvou důvodů. Za prvé, to zdůrazňuje že každý byl zvolen podle podoby obrazu, podle osoby Boha, podle lidské podoby, podle boží podoby, promiňte. A samozřejmě díky našim duším máme tu kapacitu dělat morální soudy. A je to právě tato kapacita utvářet morální soudy, která nás definuje jako lidské bytosti. Eh, Izraelité eh, mm, byli no, předurčeni k tomu, aby budovali eh, boží přístřešek. Máme tady také Chachama Léva, což je velice významný pojem. Chacham neexistuje v jiných jazycích. Je to cosi jako moudrého, moudré srdce. Je to prostě propojení těch největších, nejvýznamnějších kapacit člověka, moudrost a srdce. Bylo důležité tedy najít tu ideální směs ve spojení s pocity a s duší. Stroj nemůže mít myšlenky. My můžeme naprogramovat stroj, ale stroj, byť naprogramován, nemá srdce a duši. Nemůže existovat s pocity. A i když by se to chtělo nějakým způsobem naprogramovat, není možné vytvořit z tohoto stroje člověka. A e, máme tady prostě připomínku toho, že musíme kombinovat atributy mysli a srdce, abychom mohli být vynikajícími lidskými budostmi. Nebezpečí umělé inteligence je, že budeme abdikovat naši, že se zřekneme naší morální autority a dáme ji do rukou těch strojů. Například, když máte teď to autonomní vozidlo, možná, že ta budoucnost bude tak po nás pro všechny. A když toto auto bude mě do něčeho vrazit a teď je třeba udělat tu volbu, může tam být eh, napravo malý hošiček a nalevo nějaká dáma. A co udělá eh, ten vůz? Koho upřednostní? Život člověka v autě, toho malého hocha, nebo té dámy? Protože dáváme stroji tu volbu. Ale můžete mi říct si, ne, to neděláme, protože to byla lidská budoucnost, která naprogramovala toto autonomní vozidlo. Byla to lidská bytost a ta má eh, smysl pro morální soud, úsudek. Ale eh, spolupráce, kdo, kdo je za těmi, kteří dělají eh, toto rozhodnutí a komu se zodpovídají. Já se tedy domnívám, že proto je tak významné, v souvislosti s touto diskusí a s řadou jiných diskusí, které vedeme, abychom zvyšovali tón konverzace. Protože tato konverzace, tato diskuse musí být hlasitější, transparentnější a odpovědnější. Musíme poznamenat, jak důležitá je odpovědnost pro budoucnost našeho lidstva. To je to, co je ve hře. Musíme mít určité základní zásady, které budeme dodržovat, určité vodítko, které si vybudujeme společně v těchto významných konverzacích a potřebujeme úpravu regulace teď. Pojďme se poučit eh, z situace sociálních médií, eh, protože eh, tady dochází k tomu, abychom doháněli sociální média, která se nám jaksi vymkly z rukou. Stále ještě ale máme čas, abychom eh, dali tu nezbytnou regulaci, kterou potřebujeme pro vývoj umělé inteligence, abychom jako lidé mohli dělat to, co je odpovědné, abychom my měli kontrolu a aby nedošlo k tomu obrácení. Když eh, Bůh stvořil člověka, máte dvě odpovědnosti pracovat v této světě, ale zároveň v, zůstat v odpovědnosti. A já si myslím, že první imperativ jsme splnili. Byli jsme kreativní a vysoce produktivní, ale teď nastal čas, abychom také splnili ten druhý imperativ, abychom řídili svět, než bude příliš pozdě. Thank you very much. Ano, děkuji mnohokrát. A teď dám slovo panu Petrovi Dabrokovi, který je profesorem systematické teologie. Prosím zase 6 minut. Ano, děkuji mnohokrát. Vážená paní místopředsedkyně, vážení já bych vám chtěl poděkovat eh, za to, že jste mne dnes pozvali, že se mohu vyjádřit k této otázce a k otázce v podstatě eh, svobody a sebeurčení, protože v podstatě je třeba si uvědomit, eh, že lidé tedy skutečně mají jaksi v sobě důstojnost, ale je třeba si uvědomit, že nutně jsou zde i určité podmínky, které mohou být někdy zanedbány, pokud jde právě o to, jakým způsobem pracujeme se svobodou a se sebeurčením, zejména pokud jde tedy o zranitelnost osob, každé osoby a také pokud jde o to, jakým způsobem v podstatě má fungovat spravedlivá společnost. Čili pokud jde o důstojnost a jaksi výzvy, které před ní stojí v souvislosti s umělou inteligencí, tady je třeba skutečně si uvědomit, že to přináší celou řadu zlepšení, celou řadu příslipů. Nicméně v podstatě zde tedy Máme odpovědnost za své akty, za své konání, ale také v podstatě za to, jakým způsobem jsme schopni jaksi nejít až za hranici toho, co je přípustné. Čili je třeba v podstatě si uvědomit, že také v podstatě umělá inteligence má dopad na naše způsoby života, na to, jakým způsobem se vytváří a odvíjí naše společnost. Proč v podstatě chceme hájit svobodu a tedy to sebeurčení? Jakožto tedy v podstatě velmi právě důležité aspekty, které způsobují, že se můžeme jaksi pišnit naší důstojností. Je tady třeba si uvědomit, že v podstatě velmi často se v podstatě stáváme přímo objekty, předměty, na které působí právě ty technologie, které mají i schopnost na nás dohlížet. A že v podstatě samozřejmě nám to přináší velmi jaksi příjemné momenty, že nám to zpříjemňuje život v našem životě. Nicméně, je třeba si uvědomit, že v podstatě tady máme celou řadu lidí a osob, které jsou tím skutečně zasaženy a že v podstatě je třeba si uvědomit, jaká také logika stojí za tím rozhodováním, jakým způsobem v podstatě se pracuje s těmi algoritmy, které tedy se vytvářejí na eh, strojové úrovni. Jakým způsobem právě řešit tu otázku tedy této zlomové technologie, abychom zde skutečně nestratili jaksi eh, naši lidskou důstojnost. Za prvé, já si chci ehm, v této souvislosti připomenout, že tady skutečně existuje celá řada kritických bodů a jsem nesmírně rád, že se mohu odkázat na vynikající připomínky, které tedy německá církev se jaksi vyjádřila k této otázce. Nicméně v každém případě je třeba si uvědomit, že je tady celá řada právě inovativních podnětů v tomto dokumentu a že je to velmi vyvážené, že je tady otázka samozřejmě dodržování hlavních základních práv, ale pak je tady i otázka určitých normativních kritérií a také tedy otázka v podstatě kritického přehodnocení kritérií. Dále a do větší hloubky, abychom skutečně uznali, jak si a chránili lidskou důstojnost v oblasti v rozvoje AI, musíme také tedy eh, vytvářet otázku ochrany údajů. Já jsem velmi rád, že za etickou radu na německém prostředí se mohu právě zabývat touto otázkou ochrany údajů v souvislosti s GDPR že skutečně svým způsobem jsou tady věci, které už byly překonány v čase a že je skutečně třeba si uvědomit, že musíme v podstatě zde provést úplnou změnu paradigmatu, přejít od v podstatě té dřívější orientace na vstupy, na tedy otázku eh, opravdu vydávání informovaného souhlasu a abychom v podstatě přišli více tedy k tomu, eh, jakým způsobem zaměříme tyto otázky spíše na ty výsledky, na ty dopady otázka vlastně svrchovanosti osobních a tedy celospolečenských aspektů, které se s tím pojí. Je skutečně třeba, aby v podstatě bylo jaksi možné disponovat technickými prostředky, které nám pomohou, abychom mohli kontrolovat celý ten proces v okamžiku, kdy tedy skutečně jsou ty, eh, ta data tedy získávána a dále tedy se s nimi pracuje. A pak je tady samozřejmě otázka i technologických aspektů, jakého tedy dalšího vývoje se dočkáme v oblasti AI je skutečně třeba, abychom měli jaksi lidi, kteří budou schopni, vzdělaní, budou mít tedy eh, praktickou kvalifikaci v této oblasti a že to skutečně bude nesmírně důležité právě proto, abychom byli schopni jaksi pracovat i do budoucna, abychom byli schopni pracovat v duchu spolupráce, ale také kritického myšlení. A já bych například doporučoval, v takových klasických textech, jako je například Bible, nebo jako je Getu Faust, nebo Shakespeareova dramata, ale také matematika a logika, ale také jazyky a další tedy e, oblasti, že je skutečně důležité, abychom se jimi zabývali, abychom je neopomíjeli. A já bych chtěl říci, že skutečně jsem velmi hluboce přesvědčen, že e, náboženská tradice může skutečně zde přinést něco konstruktivního, kritického a že umožní skutečně i udržitelnost právě ve vztahu k AI, protože poskytne určité platformy, které přesahují ten čistě ekonomický rozměr. A myslím si, že je skutečně velmi důležité, abychom jaksi napomohli tomu, aby se právě i otázka emocí dostala na správné místo a že to je naším úkolem že je skutečně velmi důležité navázat na náboženskou tradici, abychom zachránili lidskou důstojnost v oblasti a v době, kdy se projevuje umělá inteligence. Well. Ano, děkuji mnohokrát a teď bych prosím chtěl dát slovo panu Majku Flodovi, který je eh, hlavním představitelem organizace Critical Information, tedy kritické informace v rámci Humanist International. Vážení Pane předsedo, vážení členové parlamentu, dámy a pánové, já bych chtěl v podstatě navázat trošičku na to, na co již tady upozornili. Předchozí řečníci jsme skutečně velmi rádi, že je možné vést veřejnou diskusi na toto to nesmírně důležité téma, protože samozřejmě lidská důstojnost je nesmírně důležitým aspektem. Humanismus nám dává právo a na to, abychom právě zdůraznili otázku důstojnosti, lidské důstojnosti v souvislosti s lidskou svobodou ve vztahu k druhým. Já bych chtěl zde zdůraznit právě jednu věc eh, a vyjádřit potom i určité obavy. Chtěl bych hovořit tedy o fake news, o falešných zprávách, které jsou v podstatě dnes právě velmi usnadněné na základě použití umělé inteligence. V podstatě velmi často, jak si máme tedy možnost eh, na úrovni rétoriky skutečně šířit falešné informace, které jsou určeny k tomu, aby právě prostřednictvím sociálních médií a jejich platform byly opravdu šířeny a škodily lidským životům. Například v případě Kremlu eh, víme, že skutečně je zde snaha podrývat západní demokracii a že například máme zhruba tři příběhy tedy denně, které jsou vysílány z kremelských sítí a že to může působit často jako něco poměrně směšného, nicméně to má velmi výrazný politický dopad. Je tady samozřejmě určitý prostor i prostřednictvím třeba WhatsAppu, který se velmi používá v Indii a kde se v podstatě šíří celá řada jaksi eh, falešných zpráv týkajících se eh, Rohingya, eh, kmene, který je tedy vytěsňován z Myanmaru. A je tady skutečně také celá řada jaksi videí, které probíhají přes YouTube, Instagram a Twitter a které v podstatě e, nemůžeme jaksi pokládat za důvěryhodné. Čili technologie je zde a v podstatě minimálně jedna tedy agentura ve Spojeném království předpovídá, že skutečně jak si ten rozvoj nikdo nezastaví. Ale v každém případě je třeba si uvědomit, že tady všechny tyto firmy mají určité podnikatelské záměry, business modely, které fungují. A že to funguje tedy právě díky určitému rizikovému kapitálu, který jaksi je do toho vkládán a vytváří prostředí, které není zcela žádoucí. A že humanismus by měl skutečně být více vidět, měl by vystupovat více na povrch, abychom byli skutečně jaksi schopni tyto zavádějící informace vykořenit je třeba si uvědomit, že tady máme celou řadu různých jaksi možností máme určitá v podstatě technologická zařízení, která umožňují excerpovat určitá klíčová slova Máme tedy také možnost v podstatě zjišťovat například emocionální stav, eh, eh, etnický původ a celou řadu dalších věcí a že v podstatě tento kapitalismus právě nerespektuje lidskou důstojnost, jestliže se snaží získat takovéto skryté informace. Je skutečně třeba si uvědomit, že v současné době skutečně jak si dostáváme se do situace, kdy je ohrožována lidská důstojnost, ale i obecně lidský život. A je to skutečně teprve začátek protože vstupujeme do ory internetu věcí a v každém případě zatím tedy je tato fáze pouze ve svých počátcích, je skutečně v plenkách, ale rozvoj bude další. A je třeba si uvědomit, že lidé, kteří to koncipují, v podstatě si nemusí uvědomovat, jaké tedy důsledky to bude mít, i protože to vytváří celou řadu nečekaných eh, dalších důsledků a je třeba si uvědomit, do jaké míry to právě zasahuje do celkového cyklu lidského života a že to zanechává dlouhodobé stopy. Čili v podstatě tady máme tedy technologie umělé inteligence, máme tady černé skřínky, ve kterých se odehrávají prostě postupy, se kterými zatím ještě neumíme pracovat. A že to skutečně jak si poskytuje i otázky týkající se finančních informací, že máme sociální média, která v podstatě působí i právě na otázku různých citlivých materiálů, ale velmi snadno se přenášejí. Čili v podstatě v minulém roce se jasně ukázalo, že v podstatě jsou zde stroje, které mohou v podstatě hovořit s lidskými bytostmi, které si ani neuvědomují, že hovoří se strojem. Vypadá to velmi inteligentně, ale zase myslím si, že to nerespektuje lidskou důstojnost. A pak je tady otázka technologií, například takové technologie, které se používají například při kontrole pasů, ale jakým v podstatě způsobem se má pracovat s údaji, které se týkají toho, zda se usmíváte, když vstupujete do nějakého obchodu. Když ten proces bude dále pokračovat, tak, jak říkám, skutečně to může mít zcela eh, neočekávané následky, protože v podstatě Velmi se používá dnes jaksi strojové zpracování v různé eh, škále lidských činností, od spravedlnosti až po medicínu. A že je tady samozřejmě otázka jaksi toho, co potom eh, v tom může ještě mm, způsobit etika, jaké místo jí přenecháme. Je skutečně třeba zdůraznit, že potřebujeme opravdu bytelné systémy etické a že je to samozřejmě otázka důstojnosti a tužeb, ale že je samozřejmě také třeba tedy si uvědomit, že jsme někomu odpovědní a že potřebujeme zachovat transparentní přístup. Thank you. Děkuji vám mnohokrát. A teď v neposlední řadě paní Mady Delvo, eh, evropská poslankyně, členka výboru pro právní záležitosti a spravodajkou občanského práva v oblasti pravidel robotiky. Já se pokusím být velice stručná, eh, protože já jsem měla udělat závěr eh, to zajímavé diskuse. Eh, já rozhodně tady nebudu zhrnovat to, co řekl komisař, ale dovolíte-li mi, já bych velice ráda poděkovala paní Praňsák, eh, že je třeba dbát nejenom na etické eh, principy, protože je fajn mít etické kodexy, ale ty jsou někdy těžko implementované, ale že potřebujeme i právo a dovolte, abych také poděkovala všem ostatním hostům. My všichni si přejeme, my všichni eh, chceme mít i legální debaty, co si přejeme, jakou eh, si přejeme mít a umělou inteligenci. Tady bych ráda citovala komisaře. My chceme, aby nám umělá inteligence pomohla nám být lepšími lidmi. My nechceme, aby umělá inteligence Eh, nahradila naši inteligenci. Musí to zůstat nástrojem pro lidské bytosti a pro lidstvo jako takové. A ráda bych zdůraznila to, co jste zdůrazňovali vy všichni. Etika není pouze eh, argumentem komerčním, ale je to také uvažování nad tím, co jsme my lidé a jak chceme utvářet náš společný život a že proto potřebujeme takovéto zásadní diskuse. Chceme méně nerovnosti a myslím, že v tom se všichni shodneme a tady je to riziko, že umělá inteligence zvýší právě nerovnosti a někteří z vás volají po větší opatrnosti Eh, protože upozorní na to, co všechno je ve hře. A varují, že to nebude být tak snadné, abychom nepropadli pokušení všech těch krásných věcí, které jsou nám nabízeny, ale bude asi velice obtížné eh, se jich zříci nebo odolat tomu pokušení. E, a je to také o transparentnosti. Hovořili jste o černých skřínkách. Transparentnost nestačí, musí tady být ta odpovědnost. Lidé budou vytvářet program umělé inteligence a tudíž se musí zodpovídat společnosti a my jako občanská společnost, ale rovněž jako ti, kteří nesou politickou odpovědnost, musíme kontrolovat Komu se zodpovídají tito programátoři a ti tvůrci umělé inteligence? Protože teď už můžeme rozhodnout. Stále ještě máme čas tedy na rozhodování, ale je třeba, abychom rozhodovali na základě široce založených diskusí. Humanismus, domnívám se, byl v centru všech, kteří hovořili o etice při rozvoji umělé inteligence. Musíme být velice opatrní, to také zaznělo, mm, aby se zabránilo nezamýšleným důsledkům, čili musíme být velice opatrní a obezřetní, než začneme implementovat tyto vynikající nástroje. No, snažila jsem se udělat eh, takové zhrnutí vašich příspěvků a doufám, že to mohlo být eh, takovým vodítkem také pro naši práci, jako těch, kteří nesou odpovědnost za politická rozhodování a také pro naše doporučení komise, která má na starosti tuto komplikovanou záležitost. Eh, Musíme ctít zásady a smím-li, ráda bych dodala, že i když je nádherné mít etické vodít, etická vodítka, domnívám se, že nestačí ponechat to průmyslu, aby ten se rozhodl, zda eh, budou aplikovat tyto etické zásady či nikoliv. V současnosti já vždycky slýchám, toto je na dobrovolném základě, průmysl si může rozhodnout tak či onak, ale já si myslím, že toto skutečně by nebyl nejlepší způsob, jak zaručit lidskou důstojnost, nezávislost a mír. E, to je tedy má oso- můj osobní příspěvek k této diskusi. Děkuji vám mnohokrát. Já se omlouvám. Mám další schůzi, takže tady s vámi nemohu se trvat i nadále. My máme teď několik minut na diskusi, takže pro případ, že by tady byly nějaké otázky na panelisty, máte nyní možnost. Směl bych vás požádat, abyste se představili, abyste nám řekli, na koho z panelistů se obracíte se svou otázkou a potom položte tu svou otázku. Takže prosím pěkně, pan vzadu. Krásné odpoledne. Eh, já mám zkušenosti s etickým dilematem ve společnostech veřejných i soukromých. Mohl byste se prosím pěkně představit? A, ano, odpuste mi pravý řečník. Já jsem součástí Evropské asociace pro svobodné myšlení. Je to poprvé, co jsem slyšel, že Technický projekt je představován tak, že se do centra pozornosti dá etika a dovolte, abych za to parlamentu poděkoval. I když zásady jsou báječné, ale implementace musí obezřetně následovat tak, aby do toho zapadla. Protože já jsem velice často slychal, slyšel společnosti, které říkají, že eh, jejich eh, zaměstnanci jsou obsoletní. Kdo by chtěl být obsoletní doma, abych to řekl diplomaticky, který nebude eh, prostě a který se stane mm, obětí technického rozvoje. A domnívám se, že je třeba, aby se zpracovala doporučení, která bude třeba dodržovat, protože to skutečně souvisí s lidskou důstojností. Lidé nejsou obsolentní. Lidé mohou být nahrazeni jiným typem, ale nejsou obsolentní. Přeje si někdo z panelistů reagovat? Ale rád bych tady upozornil, prosím pěkně, že eh, toto je prostor vyhrazený pro otázky. Ano, prosím. No, kdo by nesouhlasil s tím, co jste řekl? Eh, domnívám se, že se musíme uvědomovat, že my přece nežijeme a nevytváříme idealistický svět, kde máme ty maximální nejvyšší principy, zásady tedy ale když je začínáme implementovat, tak to tak úplně nefunguje. Takže já bych nám doporučil nejenom, abychom neustále pozdvihovali nebo vyzdvihovali význam etických zásad, ale abychom si uvědomovali také evropské prostředí, které tady vězí mezi Číňany eh, a Silicon Valley, mm, mezi těmito dvěma částmi světa. A eh, když hledáme evropská řešení, Eh, musíme být citliví a splňovat, dostat určitým požadavkům globální ekonomie. A eh, když budeme mít na mysli toto, tak nemohu souhlasit více s tím, co tady zaznělo. Děkuji mnohokrát. John Howard, eh, europoslanec. Děkuji, Pavle. Eh, jenom několik krátkých připomínek a otázka eh, na paní profesorku Praňcák eh, s její vynikající prezentací. Ale nejprve bych rád řekl, že je absolutně jisté, že dojde k vytvářením nerovností. Ale důvod, proč to víme, je, že jakýkoliv technologický pokrok udělal právě to. Takže my si uvědomujeme, jaké tady máme výzvy. A musíme regulovat férovou hospodářskou soutěž a také to, o čem uvažuji, je, že lidé, kteří vytvářejí umělou inteligenci, Eh, eh, si to musí uvědomovat. To znamená upřímně řečeno, inženýrské týmy, kteří se tím zaobírají, nejsou tedy středostavovskými občany, kteří by reflektovali středostavovské hodnoty, které by vytvářely středostavovské algoritmy. Já si myslím, že to je právě výzva pro vzdělávání. Děkuji vám mnohokrát. Souhlasím s vámi. Do určité míry problém vytváření technologie vedlo vždycky k těm disparitám, k nerovnostem, ale zároveň já jsem dnes velkou optimistkou. Dneska jsem tedy optimisticky naladěná. Velice často zatím není ta intence toho, o čem jste se zmínil. Eh, tady zaznělo, že nelze regulovat hospodářskou soutěž férově, když se budeme zaměřovat pouze na cenu pro spotřebitele. Eh, to, mm, a proto se tady zvyšuje také pozornost té skutečnosti, že Eh, umělá inteligence nemůže být horší než skupina eh, takových nedobrých lidí eh, nebo zlobivých lidí a takže je třeba soustředit se také na příslušné strategie. Já mým studentům dnes říkám, stanete-li se experty v umě inteligenci a v sociálních aspektech, to má jistě budoucnost. I když lidé si se nedomnívají, že to bude zapotřebí, bude to zapotřebí, protože etika se stane také součástí business strategií. Dnes jsem zrovna optimisticky naladěna, mám jiné dny, kdy ne, zrovna bych tak, jak si hýřila optimismem, ale dneska ním hýřím. Děkuji vám. Děkuji. Pan Kelam, člen parlamentu. Děkuji mnohokrát. Já jsem z Estonska, europoslanec. Děkuji vám mnohokrát za vaše příspěvky. Bylo to nesmírně zajímavé a užitečné. Ale dovolte mi mm, určitý komentář. Když hovoříme o důstojnosti, já si myslím, že to souvisí se svatým. Sacred, sakrální. Život je svatý. Mm-hmm. A já se obávám, že jsme o tento termín přišli eh, v každodenním myšlení, protože všechno tak jde a často objevujeme, že už není nic tajemného, že už není nic tajemného, ale zapomínáme, že tady je ta vertikální dimenze, ten vertikální přesah, protože často jednáme jenom horizontálně. A proto je třeba dostat to, povýšit to i na tu horizontální úroveň. A byl jsem nespírně inspirován tím návrhem, že bychom měli propagovat klasickou literaturu. Vy jste tady zmínil Bibli a Shakespearea. A to mi připomnělo také Huxleyho který už na počátku 19. století eh, poskytoval vize technologicky rozvinutého světa. A teď jako bychom eh, ovšem je třeba jak jste řekl, číst i Shakespearea a Goethe. Domnívám se, že nejnebezpečnější proces se děje v hlavách tak zvaných průměrných lidí, kteří používají internet a jsou zbavováni svého nezávislého morálního úsudku. A v... Máme tady tu možnost vymazávat. A neuvažujeme o tom, že někdy by to mohlo také znamenat něco zničit. Ale já si myslím, to, co nechceme mít, tak prostě vymažeme. A proto naším cílem, proto abychom zachovali tento svět, jak ho známe, je vytvářet pobídky pro nezávislé občany, protože naši občané se stávají stále závislejšími na společnostech, státu, internetu. Čili už ztrácejí tu nezávislost ve svých morálcích úsudcích a o tom bychom měli hovořit. Počínaje klasickým vzděláním. Any reaction from the panelists? Přeji si reagovat, prosím, pane rabíne. Ano, děkuji mnohokrát, že jste zdůraznil tuto otázku právě něčeho posvátného, co je skutečně nesmírně zásadní bod, protože skutečně na tomto světadíle, kde došlo k holokaustu, je skutečně právě ta otázka posvátnosti života nesmírně důležitá, že se opravdu mohla šířit v podstatě taková nenávist a že se dnes zase šíří v projevech a že skutečně minulý týden třeba zase došlo ničivým pokusům a že je skutečně třeba si uvědomit, že opravdu hodnota života je hodnota každodenní a že je právě proto třeba tak výrazně uvažovat o otázkách etického rozměru umělé inteligence a že je třeba také zapojit prostě ty, kdo rozhodují do těchto eh, otázek a do těchto diskusí, protože je zde skutečně třeba přinést velký příspěvek a skutečně tedy na pomoci také tedy právě vírou abychom byli schopni jaksi eh, v rámci eh, AI nastavit určitý proces, který také budeme schopni ustát. Ano, děkuji dále. Prosím, tam. Dobrý den, Zuzana Dragomír. Já pracuji jako asistentka ale také se právě ve své doktorské práci zabývám otázkami vlastně to, té fáze post-truth, tedy pravda, jak si už v pokročilém stádiu eh, vývoje společnosti a otázka umělé inteligence je velmi důležitá otázka právě etických vodítek, protože umělá inteligence v podstatě pracuje s big data, s velkými daty a že podstatě, kdybychom se měli sami na sebe dívat jenom jako na součást eh, velkých dat, myslím si, že je to dosti smutná perspektiva. Můžete eh, prosím předložit nějaké řešení, nabídnout nějaký nástroj, jakým způsobem by se s tím mělo pracovat. Zda třeba by bylo možno uvažovat o nějakém nástroji, který by fungoval například na celosvětové úrovni protože samozřejmě jsme teď jaksi už několik kroků pozadu za umělou inteligenci a jejím technickým vývojem nebo v podstatě jakým způsobem právě pracovat s tím, co se děje v Číně, ve Spojených státech Eh, když se třeba budou jaksi eh, vyvíjet dále vojenští roboti a podobně. Můžete prosím něco naznačit, jak si, jakým způsobem z geopolitického hlediska také tedy na to pohlížet a na jaké úrovni tu regulaci přijímat a kdo by ji tedy mohl přijmout? Kdo z panelistů by měl odvahu na toto odpovědět? Prosím. Já bych chtěl učinit jednu poznámku. Já jsem v posledních dvou letech se zabýval dezinformacemi a falešnými zprávami a zabývám se tedy také umělou inteligencí a v podstatě vidím, že skutečně došlo k určitým změnám, že pokud jde o umělou inteligenci v posledních letech, jsme měli tedy dokument, který se zabýval právě koncepcí, který byl potom zpracován ve Spojeném království a byl tedy předložen právě i jaksi parlamentu a účastnila si toho i vysoká skupina. Čili v každém případě například i vysok, či, vysocí představitelé světa na ekonomickém formu se zabývali těmito otázkami, čili skutečně se tady celá řada věcí jak si odehrává ve stejné době, ale jakým způsobem s tím naložit a jaký smysl to skutečně tedy má. Možná, že tedy i předsedající by se k tomu mohli vyjádřit, jaký v podstatě zde existuje tedy nějaký spojovací článek mezi těmito nejroznějšími organizacemi, protože ty věci se vyvíjejí nesmírně rychle a je to pro lidi nesmírně matoucí. Kdo skutečně by v podstatě měl na tom pracovat, čili to je jedna z poznámek, protože pokud jde o dezinformaci, já v podstatě jsem zpracoval celou řadu tedy prací. Já vím, že existuje asi 130 publikací dnes na toto to, to téma a že skutečně je nesmírně obtížné, jak si neustále to aktualizovat, aktualizovat i naše povědomí, i naše znalosti o této oblasti. Ano, myslím si, že možná to tedy úplně neodpovědělo. Ještě bych poprosil vaši excelenci, já nevím, jestli je to tak zcela v mých kompetencích, ale nicméně o těchto otázkách se nedávno diskutovalo také právě na eh, fóru týkajícím se globální zprávy a řízení na půdě Rady Evropy a že je tady v podstatě otázka toho, do jaké míry právě tito globální zúčastněné strany jsou právě schopny na jedné straně řešit ty technické otázky internetu, a jakým v podstatě způsobem pracovat s těmi dalšími hledisky. Čili v podstatě jde o to snažit se opravdu přemýšlet o nějakém globálním nástroji, nicméně v každém případě ty mezery tam existují a bohužel jich všichni využívají. A pak je tady v podstatě něco na půl cesty mezi právem a mezi etikou. Čili v podstatě je třeba skutečně mít lidi speciálně tedy proškolené, kteří v podstatě by byli schopni právě s tou otázkou odpovědnosti pracovat i na profesionální úrovni a dát tomu jaksi větší uznání. Uznat skutečně právě eh, to, že v podstatě, jestliže někdo profesně působí v takovéto oblasti, která může mít jaksi dopad na lidský život, potom tady stanovit určité mantinely, aby ti lidé nemohli překročit určité hranice, které by potom byly skutečně nebezpečné. Čili myslím si, že to je zase jenom částečná odpověď na vaši otázku. Prosím. Já si myslím, že jste položili otázku, která je nesmírně složitá já myslím, že nemám jaksi správnou jednoznačnou odpověď. Vy jste zdůraznila, že v podstatě tady otázka je, abychom samozřejmě měli data a všichni hovoříme o tom, že tedy ta data v podstatě fungují jaksi jako určité palivo ale že je to nesmírně složitá metafora, protože v podstatě máme pocit, že když bychom s tím pracovali, jako tedy s tou ropou, tak v podstatě tu dobýváme ze země a dále ji rafinujeme. A myslím si, že tam, kde nejsme zcela důslední, je to, že například přístup k datům a schopnost používat data nepokládáme v podstatě jaksi jako určitou novou oblast, která by měla právě být právně postižena v té oblasti v vztahu mezi podniky a že to jsme zcela vyloučili z našeho působení a můj vynikající kolega opravdu, na, bohužel tady dnes tedy není, se právě zabývá tou otázkou svrchovanosti. Otázka právě svrchovanosti státu ve vztahu k lobím. E, a e, systému v podstatě vlastnictví, tedy individuálního vlastnictví dat, protože v podstatě je tady celá řada věcí, které se právě jaksi e, nijak neřeší, když to zůstává právě na tom poli privátním. Čili to je možná velmi nebezpečné a ta otázka, kterou jste zde jaksi vznesli, je skutečně otázkou zcela zásadní. Ano, děkuji mnohokrát. Bohužel jsme již vyčerpali náš čas pro tento první panel. Čili paní místopředsedkyně, teď v podstatě tedy přenechávám zase vám předsednickou úlohu. Ano, děkuji vám mnohokrát za to, jak jste si poradili s tímto prvním panelem a děkuji za jeho vedení. Paní Eva Kajli bude potom předsedat dalšímu tedy panelu, čili já v podstatě bych se chtěl, chtěla zeptat, jestli ještě někdo má jednu otázku. Můžeme jednu vzít, prosím. George Leslekas. Zastupuji Řecko a stále zastoupení. Já mám pocit, že dnes je to skutečně úžasná příležitost k diskusi. Byla uveřejněna jaksi publikace, která se zabývá vodítkem pro etické aspekty a bylo tam uznáno, že je tady skutečně jaksi opravdu třeba napřít naše úsilí tímto směrem. Já bych nicméně se chtěl odkázat na jiný dokument z roku 2019 Rada Evropy. Je třeba se zabývat nejenom lidskými právy a základními svobodami, ale také fungováním demokracií a sociálními a etickými hodnotami. Naše hlavní kritika eh, toho návrhu a také tedy toho, co jak si již v této oblasti učinila komise, je, že se v podstatě právě ty evropské sociální etické hodnoty neberou v potaz jak můžeme mít důvěru v Evropě, pokud Evropa nezohledňuje právě tyto sociální a etické aspekty těchto hodnot, protože je třeba skutečně mít empatii, eh, být skutečně tedy poctivý, přímý a to skutečně jsou zcela jaksi zásadní otázky vztahu mezi lidmi, protože nejsme již často nahlíženi jako samostatné bytosti, a že velmi často v tom dokumentu vystupujeme jako bytosti závaslé že v podstatě si musíme právě uvědomit, že sociální interakce jsou nesmírně důležité a že tedy lidé se v nich vždycky jaksi na svoji budoucí dráhu člověka připravovali. A je proto třeba skutečně právě tyto evropské sociální a etické hodnoty propagovat Nesmíme omezovat soběstačnost, samostatnost evropských občanů. Je třeba, aby lidé mohli žít smysluplný život. Já bych vás nechtěla přerušovat, nicméně to je velmi dlouhé prohlášení a my v podstatě prohlášení samozřejmě potom budeme předávat kolegům, ale protože se potom sem budou dostavovat jiní panelisté, já vám děkuji za váš příspěvek a teď prosím, vy k tomu máte něco, pane profesore? Ano, děkuji mnohokrát. Možná, že bych mohl něco eh, k tomu říci, protože pokud je o otázku samostatnosti a v, eh, lidské bytosti jakožto bytosti utvářející se v rámci vztahu, o tom tedy tady také hovořila Barbara, myslíme, musíme si uvědomit, že každá koncepce může být použita k nesprávnému účelu, že v podstatě všechno vždy, každá koncepce, každý pojem lze použít i nesprávným způsobem pokud jde o data, svrchovanost a pokud jde tedy také o otázku kontrolovatelnosti. Samozřejmě, že to nej, není otázka vlastnictví, protože vlastnictví je zase o něčem jiném. Vy jste například hovořila o tom, že se to často přirovnává k té ropě a že je skutečně třeba si uvědomit, že tedy dnes žijeme ve světě, kde ta umělá inteligence nabývá stále jaksi silnější vůči úlohy a že je skutečně třeba právě pracovat s tou složkou kontrolovatelnosti, zavést tedy dostatečné kontrolu a také v podstatě pracovat tedy na tom, že v podstatě nemůže člověk vydat jednou e, srozuměný souhlas a být potom zbaven navždy své osobní samostatnosti a schopnosti rozhodovat dále vždy v jednotlivých případech. Čili v této skupině e, náboženských e, vůdců nebo britských intelektuálů, tam ve Spojeném království byla vydána kniha Without Optimism, bez optimismu. A myslím si, že Optimismus samozřejmě je také právě otázkou toho dívat se jak si na to, jak se věci vyvíjejí. A tam samozřejmě může být pesimismus na místě. Ale zároveň jde o to pokusit se nějakým způsobem skutečně to překonat. A že musíme skutečně usilovat o to, abychom zdůraznili, že jestliže tedy pracujeme s tou kategorií samostatnosti lidské bytosti, a že důstojnost je skutečně jaksi těsně spojena s touto otázkou, tak naším cílem musí skutečně být za všech okolností udržet tu naši samostatnost, schopnost samostatného rozhodování a v globální perspektivě a nejenom tedy v evropské perspektivě. Nám toto může pomoci dospět ku předu, ale je třeba to mít neustále na mysli, že tady existuje to napětí, že jsme tedy v tom sevření mezi tím Silicon Valley a státním kapitalismem. A že to je skutečně ta úroveň, kde musíme se snažit působit. A že pokud tedy si to neuvědomíme, takže skutečně jdeme tedy rovnou do zdi. Ano, děkuji. A ještě jedna tedy možná poslední poznámka a otázka, pokud si někdo přeje. Ano, děkuji mnohokrát, jenom velmi stručně. Já bych chtěl říct si dvě věty. Někdo tady řekl, že si v podstatě musíme uvědomit, že lidé mají činí uvědomělá rozhodnutí. Má zde dnes někdo jak si skutečně volbu, volnou, svobodnou volbu a teď myslím na G4, což je velmi tedy nebezpečná skupina pokud jde tedy o ehm, ehm, pokud jde tedy o, například o používání internetu, používání tedy eh, G4 nebo G5, jakým způsobem v podstatě se tady pracuje s obezřetnostními hledisky, protože se zdá, že to může mít dopady na lidské zdraví. Ano, kdo z panelistů by chtěl, prosím, reagovat na tuto velmi důležitou a kratičkou otázku? Prosím, podívejte se mi do očí, ať nemusím nikoho vybírat. Paní profesorko, chtěla byste nám něco k tomu říci, k té otázce volby. A myslím si, že právě ta otázka jaksi té morálky a toho práva. Eh, takže vzala jsem vás teď možná trošičku jaksi zkrátka, ale omlouvám se za to já už jsem v podstatě říkala na toto téma celou řadu věcí, protože bych eh, možná se opakovala, může se k tomu vyjádřit ještě někdo jiný, ale v každém případě chci navázat na to, co jste říkal ve vztahu k důležitosti volby. A chtěla bych také v podstatě znovu zdůraznit, že když přemýšlíme o regulaci v širokém slova smyslu, musíme také v podstatě uvažovat o celém tom širokém rejstříku různých možností, které před sebou máme. Můžeme používat i soft law, že tedy to není jenom o tvrdém právu a že je skutečně třeba využívat všech prostředků, protože někdy ta otázka, jak si toho, co bude ten nejlepší nástroj, a co tedy může skutečně pomoci, tam je třeba jak si o tom přemýšlet, debatovat, volit řešení, protože otázka jaksi kontroly nad technologiemi je nesmírně podstatná. Je třeba, abychom zůstali ale pak důslední, abychom jaksi neměnili svá rozhodnutí a abychom tedy v těchto otázkách tu regulaci zaváděli přísnou. Děkuji mnohokrát a potom tedy nastoupí další panel a jsem nesmírně ráda, protože v podstatě mohu předat tedy paní Kali teď předsednickou úlohu, která je členkou parlamentu, pracuje tedy ve výboru STOA, který se zabývá technologiemi právě a je to skutečně nesmírně tedy důležitá práce, takže já nesmírně děkuji. Vítám vás tady, paní Kali,